Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahájíme dnešní zasedání. Ještě to není slyšení, odborníci tu ještě nejsou, ale poprosím vás tedy, abychom vyřídili všechny ty konkrétní věci, které musíme vyřídit na začátku. Chci tedy přivítat všechny, kteří přišli a kteří nás také poslouchají, protože jako obvykle je naše zasedání přenášeno na internetu, takže všechny upozorňuji, že budou nahráváni což je důležitá nejenom pro poslance Evropského parlamentu, ale také pro odborníky. A na začátku první bod na pořadu jednání, což je tedy schválení pořadu jednání. Návrh jste dostali 7.6. a pokud nejsou žádné připomínky či žádosti o změnu v tuto chvíli, tak považujeme pořad jednání za schválený, tak jak byl, tak, jak byl navržen. Bod číslo 2, to jsou to je asi delší dnes než obvykle, protože máme několik sdělení ze strany předsedkyně. Chci vás informovat především o tom, že pokud jde o stanovisko našeho výboru k rozpočtu pro rok 2017, máme nový časový plán. Ten nový časový plán musel být navržen kvůli opožděnému přijetí návrhu rozpočtu na rok 2017 ze strany komise. A pro nás to znamená, že představení návrhu stanoviska a pozměňovacích návrhů, které budou pouze v angličtině ze strany uh, pana zpravodaje, uh, Představení tady těchto dokumentů proběhne 11.7. Bude tam přítomen také zpravodaj Jens Kajer. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů v angličtině bude 19.7. v poledne a hlasovat budeme ve výboru AVKO 5.9 a všichni členové výboru budou o tomto eh, informování e-mailem. Dále vás chci informovat o tom, že jsme zahájili práci pracovní skupiny o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Už jsme měli dvě zasedání a chci vám jenom připomenout, že jsou to stínoví zpravodajové z obou výborů, tedy spolupracujeme s výborem Jury podle eh, článku 55. Přizvali jsme také pana Buska a Rainera Vílanda, který je představu, eh, předsedou naší pracovní skupiny pro pracovní postupy v parlamentu. Ti byli tedy přítomně na druhém zasedání. Hovořilo se o program, vytváření programu, to je pro nás důležité, a také o ověření právního základu a možných změn jednacího řádu, které se týkají nové interinstitucionální dohody. Další důležité věci, další důležitý bod, který se týká eh, té interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů, je to, možná si pamatujete, že pan Schulz, předseda Evropského parlamentu, eh, zřídil pracovní skupinu, které, předstírá, eh, které předsedá pan pan Frhovštát a e, té se účastníme také my, kde se mají předkládat návrhy, které se týkají následujících kroků k, te, e, k této dohodě a také se tam projednávají návrhy, které se týkají monitoringu a provádění této dohody. To znamená, že se toho účastní nejenom výbory, ale také konference předsedů a e, předseda Evropského parlamentu a bylo tam rozhodnuto o návrhu naší skupiny, tedy této skupiny. Já jsem se také toho zasedání účastnila a konference předsedů rozhodla o tom, že vyjednavači pro ty zbývající otázky ohledně ostatních mezinárodních dohod, tedy interinstitucionální dohody o mezinárodních dohodách, že tady ze strany parlamentu o tomto bude vyjednávat Bernd Lange, předseda INTY a Elmar Brok, předseda výboru AFET. A pracovní skupina, kterou jsme ze, zřídili, bude takovou platformou, kde budou moci toto konzultovat ve všechny ostatní výbory. A další vyjednávání se týká dalších kroků právě k této inter, interinstitucionální eh, dohody. Tam se jedná konkrétně o eh, vymezení prováděcích aktů aktů v přenesené pravomoci. A tady rozhodnutí eh, konference předsedů bylo takové, že vyjednávat bude pan Josef Sayer z výboru Jury a Richard Corbett z našeho výboru AFKO, kteří tady budou zodpovědní za vedení tohoto vyjednávání. Tady mandátem bude tedy ta stará Sajrova zpráva usnesení z roku 2014 o legislativních pravomocech. Rozhodnutí konference předsedů padlo také k otázce přizpůsobení výročního programovacího systému už na letošní rok. Je to tedy přizpůsobení právě této nové interinstitucionální dohodě. A rozhodlo se také ohledně toho, jak budeme sdělovat výsledky legislativního postupu v kontextu nové dohody. Je třeba samozřejmě respektovat nezávislost výboru, který schválil toto rozhodnutí. Byla tam také některé návrhy předsedy. A poslední rozhodnutí konference předsedů se týká monitoringu této nové dohody. Pokud jde o monitoring zavádění ustanovení této nové dohody, tak to budou mít na, budou mít na starosti výbory a CCC, ale také se do toho zapojí pan předseda a konference předsedů, kteří budou pravdě, pravidelně informováni prostřednictvím zpráv předsedy. Budou informováni o tom, jak v tuto chvíli probíhá implementace. To bylo všechno z mé strany, pokud jde o bod číslo dvě na pořadu jednání sdělení předsedkyně. Pokud k tomu nikdo nemá žádné připomínky, tak bych se chtěla přesunout už k samotnému slyšení. Chtěla bych tady přivítat odborníky, kteří k nám přišli. Jak víte, slyšení se týká úlohy Evropské unie v mezinárodních organizacích se zvláštním zaměřením na OSN. Toto slyšení organizuje výbor pro ústavní záležitosti ve spolupráci s výborem pro zahraniční věci. Takže tady máme odborníky, které pozvali oba naše výbory. Jenom velice stručně bych chtěla říci, že tady máme tři odborníky. Chtěla bych vás informovat v tuto chvíli jenom o jedné změně, která se týká toho, že paní Lotte Knudsen z Evropské služby pro vnější činnost nemohla přijít a máme tady za ní paní, pana Jonase Jonsona. K tomuto slyšení tady máme také pana profesora doktora Jana Wouterse, kterého navrhla frakce EPP a výbor AVKO. ještě tu není, ale také by měl přijet pan Mateusz Irminsky eh, z Polska, kterého navrhla EKR. A místo paní Lotte Knudsen, jak jsem říkala, tady máme pana Jonas eh, Jonsona, který se věnuje lidským právům a multilaterálním eh, vztahům v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Toto slyšení je součástí už další debaty, kterou vedeme v Evropském parlamentu podstatě už několik desetiletí, která se týká toho, jak lépe tady institucionalizovat roli Evropské unie v mezinárodních organizacích. Časy se mění a v tuto chvíli máme možnost jako Evropská unie se stát tedy skutečně plnoprávným členem mezinárodních organizací. A Evropský parlament soustavně tady se drží závazků, eh, svého závazku v tom smyslu, že chce zlepšovat nejenom eh, právní úpravu v Evropské unii, ale také mezinárodní právní úpravu. To znamená, že poukazujeme i na potřebu neustále zlepšovat i mezinárodní zprávu. A abych tedy pohovořila o tom, proč vlastně eh, to dnešní slyšení bylo zorganizováno. V dnešní době čelíme řadě krizí, které se také týkají mezinárodních organizací a myslíme si tedy, že tato naše výzva k zlepšení eh, právních úprav a lepšího zapojení mezinárodních organizací je skutečně potřebná a Evropská unie by se skutečně měla eh, zapojit do této výzvy. Také proběhly změny ve smlouvě o Evropské unii, takže je tady skutečně celá řada důvodů, proč jsme se rozhodli uspořádat toto slyšení. Už nemůžeme dále čekat na pana spolupředsedu Broka, než přijde, takže v tuto chvíli už zahájím zasedání a zahájím slyšení a dám slovo panu Woutersovi, který tady zahájí. Profesor doktor pan Wouters, je to profesor mezinárodního práva a mezinárodních organizací, je to také ředitel eh, cen, eh, střediska pro eh, globální studia mezinárodní zprávy z Univerzity v Leuvenu. Máte slovo, pane profesore. Q. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu. Název mé Eh, přednášky je trošku eh, eh, provokativní. Brusel se setkává s Westfalskem. Já začnu citátem, který zazněl minulý týden, 6. června. Vysoká představitelka místo předsedkyně Mogherini oslovila Radu bezpečnosti v New Yorku na téma spolupráce EU-OSN řekla, cituji, Evropská unie věří v multilateralismus a e, věří v OSN a také řekla, multilateralismus bude jedním z klíčových principů a priorit v naší nové globální strategii zahraniční a bezpečnostní politice. Konec citátu. To potvrzuje závazek EU k efektivnímu multilateralismu který je zakotven v Evropské strategii pro bezpečnost v roce 2003. A jako eh, nejúspěšnější eh, vzor multilateralismu Evropská unie prokázala od samého počátku svůj závazek k multilateralismu jako preferované formy globální zprávy. Evropská strategie pro bezpečnost roku 2003 eh, potvrzuje efektivní multilateralismus jako eh, vodítko eh, své vnější akce. A strategie pro bezpečnost také poukazuje na ústřední úlohu OSN v globálním multilaterálním řádu. To potvrzuje to, že i v roce 2008 ve zprávě o provádění o e, Evropské strategii pro bezpečnost se EU zavázala převzít rol, roli v globálním multilaterální zprávě. Až jak víme, Lisabonská smlouva z roku 2009 toto také potvrzuje, protože Eh, minimálně osmkrát podkaz, odkazuje na spolupráci s OSN, eh, že respektuje chartu OSN a vyjadřuje velice jasně závazek ke spolupráci na globálních řešeních podle multilaterální metody a zvláště spolupracovat s OSN. Ale zapojení EU eh, e v OSN v praxi není jednoduché jako regionální mezinárodní organizace eh, se silnými nadnárodními eh, rysy čelí EU mnoha problémům multilaterální diplomacie eh, v převažujícně státně centrické globální instituci. Proto také jsem nazval svou přednášku Brusel se seznamuje s Westfálskem, nebo si setkává s Westfálskem což je také eh, název eh, kapitoly eh, mé knihy, kterou jsem již předtím dal poslancům Evropského parlamentu. Takže možnost, aby se EU zapojila do státně centrického fóra, jakým je OSN, znamenalo, že musela získat lepší participativní práva ve všech orgánech OSN. A to vyžaduje obrovskou investici diplomatického a politického kapitálu. A i když teoreticky EU dosáhla lepší pozice, provádění eh, práv, eh, která získala, v praxi vedla k dalším kontroverzím a problémům. Takže i přes eh, svou obrovskou ekonomickou a politickou sílu se Evropské unii prozatím nepodařilo převzít skutečně vedoucí úlohu v rámci OSN. A já ve své prezentaci načrtnu rámec zapojení o EU e v OSN, podíváme se na institucionální pozici v rámci OSN a také budu hovořit o operační části spolupráce EU a OSN a ke konci pohovořím o příležitostech a problémech. Ale e, já se zaměřím především na OSN, protože nemám příliš času, ale existuje i řada jiných mezinárodních organizací. Eh, smutnou pravdou je to, že i řada jiných mezinárodních organizací je eh, státně centrických. A platí to i eh, pro systém OSN, ale vlastně pro většinu mezinárodních organizací. Existují notorické výjimky, jako třeba VTO, kde EU je plným členem společně i s 28 členskými státy a Evropská komise zde většinou hovořívá jménem všech 28 členských států. A pak je tady ještě G20, což není oficiální organizace, ale mimo 19 eh, států, včetně eh, čtyř našich největších států, se je Evropská unie zde považována jako plnoprávný člen. Pak je tady řada dalších specifických mezinárodních organizací, kde EU má silnou pozici a nebo se jí dokonce eh, podařilo nebo dokonce nahrazuje členské státy, jako příkladu různé rybářské organizace. A pak máme ještě eh, Světovou organizaci celníků, která sídlí v Bruselu a tak dále. Ty problémy, o nichž budu hovořit, ty jsou vlastně všudy přítomné eh, pro práci EU eh, e v téměř všech mezinárodních organizacích. Já se nejprve zaměřím na institucionální rámec zapojení EU do OSN. Já už jsem řekl, že OSN je v zásadě státně orientovaná instituce. Když si přečtete článek 4 charty OSN, tak je naprosto jasné, že OSN je nízkoprahová organizace, kde eh, všechny mírumilovné eh, národní státy se mohou eh, stát členy, proto jich je tam také tolik. Ale e, povšimněte si, že je tady pojem národní stát. Musíte být e, národní stát, abyste se mohli stát členem, musíte být také mírumilovný, ale to je samozřejmé. To, tak to je to tady pro OSN a to tež platí pro převážnou většinu orgánů a specializovaných agentur OSN. Existuje jenom velice málo orgánů OSN, které umožňují členství jiných mezinárodních organizací. Nejlepší příklad, který zde mohu poskytnout, kde EU se podařilo dosáhnout e, pozice členství, je FAO a Codex Alimentarius, tedy Komise pro Codex e, Alimentarius. Ale to je asi všechno. EU se neustále snaží zajišťovat silnou přítomnost v OSN, a když eh, si se rozpomenete na dobu před 10-15 lety, tak eh, bylo přání jednoho dne se dostat eh, k plnoprávnému členství. Ale to se podaří, daří jenom velice pomalu a ten úspěch je jenom částečný. Myslím, že ta ambice už ani není přítomná. Momentálně je to tak, že převážná většina orgánů OSN poskytuje Evropské unii status pozorovatele, což je velice skromný status, protože eh, takový pozorovatel má eh, právo zúčastnit se formálních eh, setkání, má právo hovořit, řečnická doba je ovšem kratší a nemůže hlasovat a nemůže, nemůže se hlásit eh, k otázkám jednacího řádu a nemůže nabízet kandidátovi. Pozorovatelé také sedí stranou členských států. Když se podíváte do valného schromáždění nebo do stálu valného schromáždění v New Yorku, vidíte tam eh, sedadla pro členské státy a vlevo modrá sedadla, tam sedí pozorovatelé a také tam sedí Evropská unie. Takže pozorovatelé tam mají skromný status a mohou hovořit až teprve poté, co pohovořili představitelé všech členských států. A jak jsem řekl, řečnická doba je kratší. A tato omezená participativní práva mohou být v rozporu s, účinou, s účinným výkonem kompetencí EU jakou by si přála a může také, mohou být také překážkou účinné participace v OSN. EU se tedy snaží zlepšit svůj status pozorovatele tím, že se snaží buď to převést v plné členství a nebo zdůrazněním své pozice na e, takzvaný status e, jak si prostě um, silnějšího pozorovatele. To je plný participativní status ale i to je velice obtížný proces snažit se zlepšit e, ta práva participativní nebo je posílit. Tam máme velice zajímavou epizodu pro ilustraci a to je období od roku 2009 do roku 2011, kdy EU získala silnější participativní práva ve velném schromáždění OSN, ale bylo to, byl to velice namáhavý proces, dokonce bolestný. V řadě orgánů OSN není EU dokonce ani zastoupena, neboli není tam dokonce ani jako pozorovatel. Ku příkladu eh, Rada bezpečnosti. Z Lisbonské smlouvy jasně vyplývá, že vysoká představitelka, jako to bylo minulý týden, v pondělí může být přizvána, aby vysvětlila pozici EU, ale nemáme žádná institucionální participativní práva na činnost v Radě bezpečnosti. Totež platí pro MMF, který, jak víte, je jednou z 20 specializovaných agentur v OSN a i přes tedy dalekosáhlé, dalekosáhlé kompetence, stílené kompetence a otázky, které se týkají mandátu MMF, EU tam vlastně nemá žádnou oficiální pozici. V říjnu e, minulého roku Evropská komise konečně, bych řekl, prezentovala návrh rozhodnutí rady, jehož cílem by bylo dlouhodobě zajistit eh, zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu. Je to velice zajímavý návrh, možná, že jste slyšeli, že je vlastně eh, právní základ v Lisabonské smlouvě, článek 138 eh, smlouvy o fungování Evropské unie a je velikou eh, schodou, škodou, že eh, v oblasti výlučné kompetence vlastně nemáme zastoupení EU nebo eurozóny v Mezinárodním měnovém eh, fondu. Po Lisabonu Evropská unie prošla řadou změn, co se týče svého mezinárodního zastoupení. Asi víte, že Komise podle článku 17 smlouvy o EU zastupuje Unii ve všech oblastech eh, kompetence mimo společnou bezpečnostní a zahraniční politiku a tyto otázky, jako třeba eh, otázky vnějšího zastoupení, se rozdělují mezi vysokou představitelku na ministerské úrovni, tak říkajíc, a mezi předsedu Evropské rady na jeho úrovni a v jeho funkci. Člán, cituji tedy článek 16 eh, smlouvy o Evropské unii. A co je důležité, od Lisabonu máme také delegace Unie a to je veliký úspěch eh, smlouvy. A těch má, ty máme všude po světě, máme více než 140 veslanectví EU a také eh, evropské delegace eh, na vícestranných organizací v New Yorku, v Ženevě, v Paříži, Nairobi, Vídni, Římě. To znamená, že EU je tam denodenně zastupována svými delegacemi. To je velice důležitý průlom, který se podařil díky Lisabonské smlouvě. Co se týče zastoupení, když chcete mluvit, tak musíte také předem koordinovat eh, svá stanoviska. Eh, vnitřní koordinace je velice důležitá k zajištění, aby všichni aktéři hovořili jedním hlasem a hlasovali konzistentně. Nezapomínejme, že máme 28 členských států, kteří také mají hlasovací právo v orgánech eh, OSN mimo Evropskou unii. Je tedy třeba zajistit, aby veškerá stanoviska členských států by byla, aby byla v souladu se stanovisky EU jako celku. A toto je složitý a časově náročný proces, jak si umíte představit. I po Lisabonské smlouvě toto je obtížné kontinuálně koordinovat jak v Bruselu, tak eh, v radě v Bruselu a v pracovních skupinách, v kopu a tak dále, ale i na místě samotném různých sídlech mezinárodních eh, organizacích toto EU delegace koordinují. Je to náročný, časově náročný proces, obtížný proces, aby všech 28 členských států tedy bylo ve schodě, zastávalo stejná stanoviska. Znamená to totiž, že do toho musíme intenzivně investovat a potom zbývá málo času a energie, abychom eh, nějakým způsobem se snažili ještě pracovat na na regionální spolupráci a další zahraniční spolupráci mimo EU, když máme celkem 193 e, členských států e, OSN, protože tady je EU jenom malou menšinou ze svými 28 členských států. Rád no, bych také pohovořil o e, provozní spolupráci, operační spolupráci v terénu mezi EU a OSN. Lisabonská smlouva na řadě míst se zmiňuje o významu spolupráce s OSN e, spolupráce e, rozvojová, pak je tam kapitola o humanitární pomoci, e, mírové síly, zabraňování konfliktů. Na té operační úrovni jsme dosáhli velkých pokroků. Lze říci, že EU, co se týče rozvojové pomoci, jak víte, je EU, tedy drží primát mezi velkými světovými dárci. Dáváme více než 50 oficiální celkové humanitární pomoci. Mimo tyto peníze, které se tam dostávají různé eh, organizace OSN, které jsou aktivní v eh, oblasti rozvoje, je to především eh, program rozvoje eh, OSN a také, eh, také FAO. To je vlastně jediná specializovaná eh, agentura OSN, jak jsem řekl, kde má EU postavení člena, která také dostává největší vlastně mimo rozpočtové dary od Evropské unie pomocí dobrovolných darů pro FAO. Tím pádem Evropská unie Eh, podporuje více než 150 projektů FAO na celém světě. I UNDP dostává veliké evropské peníze eh, před, eh, přes finanční příspěvky EuropeAid a je tradice, jak asi víte, kdy kancelář UNDP v Bruselu přichází s výroční zprávu o spolupráci EU OSN. Pak je tady humanitární pomoc a potom prevence konfliktů a mírové síly za posledních 12 let jsme byli svědky důležitých forem partnerství. V roce 2003 vyšlo společné prohlášení EU-OSN eh, e na eh, zvládání krizí vznikl společný poradní eh, mechanismus v podobě řídícího výboru a EU se také aktivně účastní řady mírových operací v rámci OSN geografické zaměření je tam především na Afriku. Eh, asi eh, stojí za to říci, že těch 28 členských států dnes eh, vlastně hradí více než dvě pětiny rozpočtu OSN na mírové síly a vojenský personál EU, včetně policistů, pozorovatelů a vojáků, představuje pouhých 5 Eh, veškerých osob eh, mezi tedy mírovými operacemi eh, OSN. Takže tady máme trošičku nerovnováhu, je tady prostor ke zlepšení zvláště co se týče plánování mandátu, koordinace cvičení a, e, a přispívání vojenskými kapacitami. Obě dvě organizace současně se snaží e, tyto problémy řešit, ale především v oblasti mírových operací EU a OSN si vypracovali zajímavé a rostoucí partnerství, v důsledku čehož generální tajemník OSN, který je teď v Bruselu, očekává jakousi éru partnerství v mírových silách. Konečně, paní předsedající, bych se rád vyjádřil k několika výzvám, problémům a příležitostem. Lisabonská smlouva reformovala naše vnější vztahy a jejich architekturu. Velkou výhodou je to, že posílila kontinuitu v té vnější činnosti, Stále je zde potenciál, který ještě prozatím se nepodařilo plně využít na další e, zvyšování efektivity a koherentnosti působení EU v rámci OSN. Jde tady i o vytvoření funkce předsedy Evropské, e, e, Evropské rady, vysoké představitelky Eh, SVČ a celý ten systém delegací EU. Toto vše bylo obrovským průlomem v porovnání eh, s érou eh, půlročních vlastně rotujících předsednictví. To vše umožňuje vytvoření jakési institucionální paměti, dalšího učení a budování kapacit a myslím, že je to skvělým taky modelem, vzorem pro třetí země a další mezinárodní organizace, Eh, jak se účastnit více eh, více eh, v OSN. Vzpomeňme na Kissingerovo citát o, o tom, které telefonní číslo je potřeba zavolat, když chce mluvit vlastně se zástupcem Evropy. Máme tady intenzivní spolupráci ve Vídni, Ženevě, New Yorku. Daří se dobře koordinovat a zastupovat jak interně koordinovat s členskými státy na místě, ale i oslovovat další členské státy OSN aby bylo možné vytvářet koalice. To vše patří k velkým úspěchům Lisabonské smlouvy. Koordinace je účinnější, Evropské, evropská zahraniční činnost se také strategičtěji plánuje na fórech OSN. Mimo to, ale musím říci i to, že e, Evropská unie e, může účinně přispět OSN a je e, je eh, jenom přirozené, že tato nejsilnější multilaterální eh, organizace na světě může být skutečně, skutečnou posilou OSN. Je to skvělé, když se na to podíváte. Eh, skvělá kombinovaná síla a ty sítě představované 28 členskými státy, které by opravdu mohly přispět zkušeností, kapacitou i svými sítěmi s třetími zeměmi a pomoci tak více přispívat k míru a stabilitě a i nadále být tím příkladem toho, že regionální integrace je dobrým receptem a i nadále je eh, skvělým modelem eh, jakéhosi, eh, jakéhosi posilování regionálního multilateralismu. I přesto se EU nepodařilo ještě uskutečnit svůj plný potenciál v OSN. Hovořit jedním hlasem nestačí často se nedaří převádět svou vlastní vnitřní soudržnost do toho, aby měla také dopad na venek. Jedním z důvodů je to, že vlastně představujeme pouhých 28 členských států z celku 193, takže máme takovou číselnou eh, menšinovou pozici a je tady proto potřeba neustále budovat silné eh, regionální koalice, nebo napříč eh, regiony. Na tom pracujeme a dělá se to teď mnohem systematičtěji než v minulosti. Ale, jak jsem řekl, eh, proces vnitřní koordinace mezi 28 členskými státy na základě koncenzu je skutečně náročné na čas i na zdroje. A rovněž je tady to vnější vnějškové vnímání EU jako bloku, což stojí vlastně poněkud jako překážka eh, v toho, jak OSN by mohla komunikovat s EU. Vnímá Evropskou unii jako blok, někdy, eh, někdy příliš eh, vlastně pomalý a těžký, přichází ke stolu s velice bolestně vyjednanými stanovisky a ta se potom jenom velice obtížně mění. Takže toto jsou výzvy, které, před kterými stojíme, ale EU si je velice dobře uvědomuje a jistě volají po tvůrčích a pragmatických řešeních. A pak tady máme ty vnitřní problémy. E, přiznejme si to. E, není to tak, že problémy jsou v OSN, protože je to státně centrická e, instituce. My máme také problémy s členskými státy. Některé naše členské státy mají velké obavy z takového pomalého, nenápadného předávání kompetencí do centra a proto často eh, váhají eh, s aktivní podporou silné přítomnosti EU v OSN. Musíme si tady uvědomit, že nejprve si musíme udělat pořádek doma, chceme-li toho dosáhnout více strategicky a účinně v rámci eh, for mezinárodních organizací a musíme se potom také ještě snažit získávat podporu od třetích zemí a, mezina, a dalších mezinárodních organizací. Některé třetí země eh, samozřejmě jsou velice potěšené, když se mezi sebou škorpíme a velice rády přispívají k těm různým drobným rozmíškám a neschodám. Eh, tolik asi ode mě. Co je důležité, je, že když se podíváme do minulosti nějakých 10-15 let, Eh, tak se Evropská unie tehdy zavázala k účinnému multilateralismu a to našlo své vyjádření k eh, sílí, v eh, sílícím partnerství s OSN. Rozvojová pomoc, řízení, zvládání krizí, humanitární pomoc, to jsou hlavní oblasti, kde se ta naše spolupráce vyvinula ve stabilní spojenectví společných cílů. Ale stále ještě velká část toho potenciálu se ztrácí eh, vzhledem eh, vlastně k rozdílům mezi právním rámcem OSN a EU a eh, vzhledem k výzvám, které, před, které představuje vlastně spojení 28 členských států a potom je tady ještě, jak jsem řekl, ty, ty obavy o ztrátu vlivu ze strany členských států EU si ale velice dobře uvědomuje tyto e, problémy a to, že potřebuje některé zásadní e, reformy, aby je vyřešila. Ale je to a je velice důležité, a e, to jsem řekl v úvodu a tím také uzavřu, že EU je rozhodně zavázána nebo, nebo se bude snažit udržet svou silnou přítomnost Eh, v OSN a jak to řekla vysoká představitelka eh, minulý týden, bude i nadále pracovat na multilateralismu a na spolupráci s OSN. Uzavřu eh, s citátem od ní, jak řekla ve svém projevu minulé pondělí v New Yorku. Naše Evropská unie se stále bude vracet do OSN, do centra mezinárodního multilaterálního systému, do nezvrat, k nevzvratné myšlence Eh, kooperativního světového řádu. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo Elmaru Brokovi. Elmare, na dvě minuty, prosím, dvě a půl. Já jsem si to nenacvičil. Děkuji vám za to, že eh, můžeme tady vést tuto diskuzi. Já bohužel budu zase muset brzy odejít, protože v 10 za mnou do kanceláře přijde šéf turecké HDP, takže eh, budu muset odejít. Já vám moc děkuji, protože multilateralismus a role Evropské unie v mezinárodních institucích je mm, slabost i přes to, co eh, i přes ten pokrok, který jsme učinili, jak jste říkal. Ten pokrok například je v službě vnější činnosti, a když se podíváme na roli eh, zastoupení EU, třeba při se napodobně, tak ta koordinace členských zemí je poměrně úspěšná. Ehm, ale pak je tu otázka třeba jednání s Iránem, což je formálně mezinárodní organizace, ale EU EU sehrála tam roli, to je, ale pak zase nemáme dobré příklady no, třeba v oblasti e, mírového procesu v Syrii a v Iráku, e, hovory, rozhovory v Ženevě, když dospějeme k tomu poslednému bodu, to znamená zastavení palby, tak tam vlastně už si to potom eh, vlastně převzali rusové sami, protože nemáme jaksi tu eh, faktickou moc potom v oblasti obrany a bezpečnosti, kdy my pak v takových situacích vlastně nemůžeme zakročit. Hlavní důvod je, myslím, ten, že v mezinárodních organizacích je klasická klasické rozdělení skupin. Třeba zvolení eh, generálního tajemníka OSN to není Evropská unie, není to ani východní Evropa a tak dále. V některých mezinárodních organizacích třeba přicházejí návrhy z různých evropských skupin, protože tradičně to tak existovalo. A máme problém, že členské státy se toho nechtějí vzdát všichni mají hlasovací právo a potom hlasují jeden proti druhému, nebo třeba zvolení ne, nestálých členů eh, Rady bezpečnosti OSN, tam eh, jak si bojujeme mezi sebou, jedni s druhými. A já si myslím, že taky tady v tomto případě by Evropská unie měla eh, zaujmout stanovisko jestliže nebudeme mít eh, křeslo stáleho člena, tak aspoň, aspoň abychom eh, se koordinovali. Když vidíme v, eh, v Mezinárodním měnovém fondu, my máme nej, největší kapitálovou skupinu a, kře, a sídlo Mezinárodního měnového fondu, že by mělo být v Evropě. Já bych nešel tak daleko, ale Eh, Světová banka a MMF, to jsou eh, organizace, které eh, zatím jak si fungují podle toho starého systému a my bychom měli posílit naší pozici v nich. Takže v tomto institucionálním rámci jsou eh, stále ještě otázky, které bude potřeba, abychom změnili, ale co se týče praktických politik, tam se zlepšujeme. Není to nejenom iránský případ, ale například taky mm, konfer- pařížská konference o klimatických změnách, protože Unie nakonec vlastně z, z, jak si skoordinovala, zorganizovala evropské pozice a to ukazuje, že když překonáme ty vnitrostátní eh, pozice, tak eh, eh, je to, tak pak máme větší, větší roli, větší moc. A posílení role Evropské unie v takových mezinárodních organizacích by tudíž bylo žádoucí. A takže Danuto, jsem moc rád, že se tady to slyšení koná a já jsem přesvědčen, že bychom měli pokračovat v našem úsilí a více, více se snažit. Já vám mnohokrát děkuji a těším se na eh, vaše návrhy. Děkuji, Elmare. Takže hned přistoupíme k dalšímu řečníkovi Pačminský. Budete hovořit o právních nástrojích k zajištění konformity a jednotnosti akcí EU a členských států v mezinárodních organizacích. Samozřejmě máme spoždění, takže pokud byste to zvládnul zkrátit, bylo by to bezvadné. Paní předsedající, dámy a pánové, budu hovořit stručně, protože to, co jsme slyšeli před chvílí, bylo velice přehledné, komplexní, co se týče kompetencí EU v zahraničních politikách a o, o roli členských zemí a o roli EU na mezinárodních fórech, takže já se soustředím na právní nástroje, a stručně bych vám odprezentoval některé hlavní koncepty. Takže bych začal připomenutím. EU a členské státy mají takzvané jus traktátum, čili právní pravomoci v oblasti mezinárodní politiky, vstupovat do mezinárodních smluv, stávat se členem mezinárodních organizací, a závisí na tom, co ty vlastní mezinárodní organizace dovolí EU a jiným e, ekonomicky integračním orgánům ohledně vstupování do těch mezinárodních e, mezivládních organizací. Model zapojení EU a členských států závisí, jak jsem říkal, na konstrukci té vlastní mezinárodní organizace a za druhé na pravomocích EU, třeba v oblasti e, pravomocí, které jsou ve výlučné, ve výlučné kompetenci EU, tak tam má EU také pravomoc stát se členem těchto organizací, potud, pokud to tyto dovolují. Tedy pokud není přímo e, ve stanovách těch organizací uvedeno, že pouze národní státy se mohou stát členy. Co se týče sdílených pravomocí, tam je to trošku odlišné, protože ve většině případů primárními členy a smluvními stranami jsou členské státy a EU se buď připojí nebo nahrazuje eh, členské státy v případě vývoje zahraniční politiky EU. Já se zaměřím na takzvané subordinační klauzule, ustanovení, ale eh, nejprve jenom takové velice, jenom takový obecný přehled dvou různých modelů účasti EU. V jednom případě je EU zakladatelem mezivládní organizace a ve druhém případě přistupuje později poté, co členské státy byly členy. A pak máme zvláštní případ smíšených dohod, což jsou dohody uzavřené v oblasti sdílených pravomocí. A pak existuje koncept, který by mohl být užitečný pro další diskuse. Koncept mezinárodních dohod uzavřených jménem členských států nebo jménem Unie členskými státy, kde prvotně byly účastněné členské státy a vykonávají pravomoci Unie, která převzala později tedy tuto pravomoc e, v rámci vývoje vnějších politik. Zvláštní důraz musíme klást na hlasovací práva, která byla zmíněna v předchozí prezentaci pana profesora. Je to velmi důležité, že máme dva modely hlasovacího práva. Jednak jsou to separátní hlasovací eh, práva, kde je jedna politika EU a za druhé pak je to spojené hlasovací eh, právo jak Unie, tak Unie jménem členských států. Další model zapojení EU jsou mezinárodní dohody uzavřené pod záštitou IGO a potom taková směs obou. Jeden z příkladů je třeba pařížská dohoda, kterou zmínil pan Brok z Paříže loňského roku eh, v rámci eh, eh, konference o COP21 v Paříži to je takový směs, protože taková směs, protože eh, tam je rozhodnutí konference stran a ta dohoda z Paříže je z právního hlediska samostatnou mezinárodní dohodou, která musí být ratifikována nejprve podepsaná členskými státy v souladu s interními pravidly podle dohod. Co se týče rozhodování v mezinárodních a mezivládních organizacích, tak řeknu ještě pár slov k hlasovacímu právu. Jak říkám, dva modely, koordinované politiky, nekoordinované politiky, kde Unie vykonává práva členských států, kde není potřeba koordinace ve správním slova smyslu, kde stačí jednota a konformita v rámci Unie. Společné hlasovací právo, což je technický pojem, to není právní pojem, nemá právní definici. To je tehdy, když máme hlasovací práva členských států v rámci mezinárodní organizace, které vykonává EU jménem členských států v podstatě. A často k tomu dochází tehdy, když se jedná o výlučnou pravomoc EU nebo pravomoc, která se stala výlučnou eh, po přijetí některých aktů, které byly potřebné pro společnou činnost EU. Takže samostatné hlasování, tam to jsou ty smíšené dohody bez výlučných vnějších pravomocí EU, ale v případě smíšených dohod také koordinace politik v rámci mezivládních organizací je možná i potřebná a je to velice důležité opatření a v případě vnějších výlučných kompetencí členských států a nebo tedy EU, tak tam se mohou členské státy zdržet hlasování. To nastává, když ve smlouvě e, je uvedeno, že e, není, e, že společné hlasování. To znamená, buď členské státy hlasují jednomyslně, anebo hlasuje EU eh, e a, eh, a členské státy nehlasují, nebo naopak. A nyní se dostávám k jádru své prezentace a to je hlasování EU jménem členských států. To jsou ustanovení, která vyplývají z, mezi, z eh, z samotných zakládajících dokumentů EU, protože většina dohod, bo EU je mezi, jediná mezinárodní organizace, která je výslovně jmenovaná třeba v smlouvě nebo jediná mezinárodní organizace, v níž je e, členem je to RIO. A EU vykonává hlasovací práva kdy cíl je e, soulad činnosti a jsou tam zvláštní ustanovení v rámci těchto mezinárodních dohod, třeba článek 9 e, dohody zakládající VTO, kde je výslovně uvedeno, že EU nebo tehdejší e, Evropské společenství vykonává hlasovací práva členských zemí, což na druhou stranu e, znamená, že členské státy se pak zdrží a 28 hlasů vlastně má Evropská unie na místo těch jednotlivých 28 hlasů, které by potenciálně mohly být rozdílné. E, to je samozřejmě taky problematika regionálních koalic, protože početní Eh, menšina eh, v, v těchto koalicích, eh, to já to nechci zdůrazňovat, ale chci uvést příklad prostě ustanovení, které může figurovat v dohodě. Těch příkladů je celá řada, hlavně se to týká environmentálního práva. Jeden z příkladů je ustanovení uvedené v, v rámcové umluvě OSN o klimatických změnách A tak je důležité to, že některá ta ustanovení, a to je čistě právní otázka, umožňují členským státům vykonávat hlasovací práva a tehdy ty regionální ekonomické a mezinárodní organizace nemůže vykonávat toto právo jménem členského státu a nemůže ani vykonávat eh, hlasovací právo ostatních členských států. To je případ tehdy, kdy jeden členský stát třeba chce jednat separátně, a nechce koordinovat eh, své, eh, svou činnost s ostatními. To se eh, týká mezinárodních for, kde to není, není to sice příliš samozřejmě příznivně přijímáno ze strany EU, ale může to nastat. Takže jeden z mechanismů je umožnit EU vykonávat práva aspoň těch druhých členských států, pokud je potřeba to takto oddělit. Je také důležité si uvědomit, že v některých případech EU e, vyjadřuje počet hlasů podle počtu zemí, které jsou smluvními stranami. Třeba Helsinská úmluva o ochraně Baltského moře, kde je 23 členských zemí členy, a také je možné e, e, omezit hlasování na kompetence EU, což se týká třeba KOTIF, mezinárodní dohody o železniční dopravě. To je e, právě příklad, kdy jsou různé kompetence v oblasti dopravy nebo jinde, kde na jedné straně pravomoci EU jsou předmětem hlasování EU jménem členských zemí a v ostatních oblastech mají členské státy separát, možnost separátně hlasovat a vykonávat svá práva. Jeden příklad problémů, které mohou nastat, je, že třeba máme ten smíšený postup rozhodnutí a mezinárodní dohody, kdy je problém s ratifikací pařížské úmluvy v rámci COP21 třeba, to už zmínil pan Brok, a víme, že pařížská Umluva je mezinárodní organizace, kde je potřeba, aby následovala národní eh, jednání a jeden z těch států, to bylo Polsko, přijalo prohlášení o přistoupení k této organizaci za, v rámci Piotského protokolu a je velký rozdíl mezi členskými státy z tohoto pohledu, takže pokud máme samostatnou dohodu v rámci mezinárodní organizace nebo COP, tak celý ten problém nastává, kdy je třeba ratifikovat eh, určitou dohodu členskými státy. Jedna z alternativních metod je koncept subordinačních ustanovení to je koncept ustanovení v rámci mezinárodních dohod, které umožňují EU nebo jiným mezinárodním organizacím, ale prakticky se jedná pouze o EU, uzavřít dohodu pouze po přistoupení určitého počtu členských států. Tento nástroj zajištění souladu je něco, co funguje jako když EU zastupuje pozice členských států a je to mechanismus, který je příznivý pro mezinárodní organizace, ale nikoli tak dalece pro EU, protože EU může najít jiný způsob koordinovat politiky. Ale subordinační ustanovení umožňuje, jak se mu prokazuje, že EU je oprávněna zastupovat ty členské státy a EU se stane členem po přistoupení určitého počtu nebo všech Eh, členských zemí a tehdy EU pak jejich pozice zastupuje. Eh, je to tedy v případě, kdy členské státy nemají rozdílné stanovisko a je to možné si takové ustanovení představit jako doprovázené třeba tou, eh, tím společným ustanovením o hlasování, protože když mezinárodní organizace nebo když přistoupí do EU do e, mezinárodní organizace vykonává hlasovací práva za členské země. Žádné pravidlo nereguluje tento typ ustanovení, je to pouze model, který figuruje v řadě mezinárodních dohod, ale nemusí tam být. Jde o to, že je to užitečný mechanismus, který zajišťuje, že EU bude jednat v souladu s přáním členských států, protože jakmile se EU stane členem, všechny sekundární akty musí být v souladu s mezinárodním právem, což je právo, které vyplývá z té mezinárodní organizace. A protože členské státy jsou také členy téže e, organizace, tak ty právní normy musí být v souladu a tudíž nedochází k kolizním normám. To označení subordinační ustanovení vyplývá ze slova subordinace, to znamená, nikdo se nepodřizuje někomu jinému, ale jde o to, že právní řád členských států se podřizuje právnímu řádu EU a EU se zavazuje přijmout takový právní řád, který bude v souladu se smlouvou. A a máme několik příkladů, takže já je nebudu asi probírat do podrobnosti. Nemáme moc času, ale třeba máme regionální eh, organizaci pro zprávu rybolovu. A takových organizací všude po světě je spousta, některé z nich jsou takové, že tam jsou členské země spolu s EU členy a když členské státy zůstanou členy takové organizace, tak předloží eh, prohlášení o teritoriální aplikaci za určitých předpokladů, anebo třeba v úmluvě ICAT v článku 14 je řečeno, že když organizace uvedená jako EU třeba je smluvní stranou, členské státy této organizace a ti, kteří k ní přistoupí později, přestanou být stranami úmluvy a předají písemné sdělení o této skutečnosti generálnímu řediteli organizace eh, FAO. A takže může, ale nemusí to vyústit v to, že členský stát ukončí svoje členství v organizaci Eh, ve které EU vlastně i se stane členem na místo těchto zemí. Další příklady to jsou třeba umluva, námožní umluva a umluva kotiv. Pak jsou také problémy se subordinačními ustanoveními, protože ani toto není ideální mechanismus. Jeden z problémů je ten, že nebo třeba otázka zní, zda je ta, toto ustanovení po, povinné proto, aby členský stát organizaci opustil. No, to není, protože při určitých příležitostech členské země musí opustit danou organizaci, často se to doplňuje do smlouvy o přistoupení, takže ta subordinační ustanovení tam být nutně nemusí, stačí, když je to uvedeno v dohodě o přistoupení, jestliže mm, e, by mělo dojít ke střetu kompetencí. Takže to je moje teze, že subordinační klauzule je způsob řešení implementace článku 351 SFEU, které uvádí, že mezinárodní povinnosti eh, členských států zůstávají v platnosti po přistoupení EU, nicméně druhý odstavec uvádí, že členské státy mají povinnost Eh, být v souladu s právním řádem EU, což prakticky znamená, že musí ukončit eh, svoji, svoje členství v umluvě. Eh, Takže na závěr musíme především zdůraznit roli Evropského parlamentu a postupu pro uzavření mezinárodních dohod. Dobře víte, že je to také úkolem členských zemí kontrolovat a významnou a, a, a významnou kompetencí členských zemí. Je mnoho případů, kdy členské země zůstávají členy mezinárodní organizace. Zvláště ten problém nastává tehdy, kdy jedině členské státy mohou být členy takové organizace. Jedním z příkladů je Rada bezpečnosti OSN nebo Mezinárodní organizace práce, kde mohou být členy pouze národní státy. E, mechanismus e, smluv je důležitý, kdy je potřeba, aby mechanismy v smlouvách byly k zajištění souladu a dále otázka takzvané soft law e, v mezinárodních organizací, kdy členské státy jsou členy a EU spolupracuje s členskými zeměmi, hlavně v oblasti sdílených pravomocí. Takže tolik z mé strany a já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát a rovnou předám slovo panu Jonasu Jonsonovi, který je vedoucím oddělení pro vícestrané vztahy v rámci Evropské služby rovnější činnost. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Už tady toho zaznělo mnoho, takže já se pokusím zaměřit na praktické provádění takového vnějšího zastoupení Pan profesor Walters eh, citoval paní místopředsedkyní komise a vysokou představitelku eh, Mogherini, která promluvila na Radě bezpečnosti OSN, což dělá pravidelně. A bylo to vystoupení nesmírně oceňované. Měla tam takovou poměrně dlouhou prezentaci toho 6. června a proběhla tam eh, dlouhá diskuse. A rozhodně doporučuji vyslechnout si projev paní Mogherini, protože dobře ilustruje konkrétní způsoby, jak může Evropská unie přispět k, práci, k práci OSN a podpořit ji vzhledem k tomu, kolik problémů a kolik krizí v tuto chvíli ve světě je. Ona hovořila o Sýrii, o Libii, dnes večer v New Yorku eh, pronešlo, došlo k přijetí rezoluce OSN 2292, které se týká embarga, zbrojního embarga na mezinárodních vodách. A to je nesmírně důležité, protože i příspěvek Evropské unie pomohl dosáhnout přijetí této velice důležité rezoluce. Uh, Hovořila také o říjnové mezinárodní konference o Afganistánu, hovořila tam také o eh, migračním partnerství, eh, což je samozřejmě jedna z dalších obrovských výzev, před kterou stojí nejenom Evropská unie, ale celý svět. A její projev také eh, dokazuje, jak v dnešní době více než kdy předtím jsou důležité více laterální smlouvy jsou stále více potřeba, ale zároveň jsou stále více spochybňovány. A to samo o sobě už posiluje tu potřebu toho, abychom, aby existovalo stále silnější partnerství mezi Evropskou unii a OSN. OSN on rok 2015 se zmiňuje především v kontextu COP21, ale došlo k celé řadě dalších důležitých dohod a e, důležitých událostí. V rámci OSN bylo to například e, oblast udržitelného rozvoje, bylo, došlo tak také k revizi mírových operací a byla přijata také e, rezoluce 4025 o ženách a míru. A například také díky Evropské unie se podařilo dosáhnout dobrého eh, výsledku, eh, že tedy jsme eh, do rozvojových cílů tisíciletí zařadili cíle, jako je vláda, tedy jako jsou zásady právního státu a tak dále. Dále téma ochrany eh, civilistů a především ochrany eh, na základě jejich pohlaví při válečných konfliktech. A to bylo právě také díky Evropské unie. COP21 to už tady zaznělo, tam Evropská unie vedla dobrým příkladem a také dosáhla dobrého výsledku. A to je dobrý příklad i pro nadcházející roky. V tuto chvíli samozřejmě ještě čekáme na provádění těchto důležitých dohod protože rok 2016 je rokem provádění a pravděpodobně v červenci eh, Rada přijme stanovisko k tomu, kde, eh, že Evropská unie právě tedy se zasadí o rychlou a eh, dobrou implementaci těchto dohod. v tuto chvíli eh, je dobrá, také dobrá chvíle pro reformu partnerství EU a OSN, ale to je možná téma na zvláštní diskuzi. Samozřejmě těchto dobrých výsledků se nám podařilo dosáhnout právě proto, že jsme byli jednotní. Myslím si, že je to nesmírně důležité, protože všichni víme, jaké výzvy před námi stojí, pokud jde o, jde o vnější činnost, vnější zastoupení EU, ale také bychom měli uznat, jakých výsledků se nám podařilo dosáhnout. A jak už tady zaznělo, Lisabonská smlouva je proto důležitým základem, což bylo formálně dále eh, zapsáno v další rezoluci 65-2006, která, eh, která dala Evropské unie posílená práva na účast. A to znamená, že Evropská unie teď může být aktivní, více aktivní než dříve. A 6. 6. jak už jsem říkal, ačkoliv nejsme členy eh, bezpeč- Rady bezpečnosti OSN, tak tam zazněl projev právě paní Mogherini. V praxi, jak už tady zaznělo, probíhá každodenní koordinace v New Yorku Evropská delegace, delegace EU tady tam pravidelně tam eh, pořádá koordinační jednání s členskými státy, aby se zajistilo, že budeme mít jednotnou pozici k jednotlivým rezolucím, o kterých se hlasuje v rámci OSN a v 90% případů se podaří dosáhnout společného stanoviska Evropské unie. Máme eh, systém sdílení, tedy zátěže, kdy členské státy na sebe také berou část těchto úkolů v rámci koordinace. Není to tady jenom všechno na zastoupení Evropské unie. A tato práce se odráží tady v Bruselu. Samozřejmě v jiném formátu, ale i tady provádíme přípravnou práci, Například Agenda 2030, to je dobrý příklad, kdy jsme v radě přijeli závěry rady, potom jsme ve zvláštních skupinách rady to projednávali, všechno bylo potom dokončeno v rámci vyjednávání na koordinační skupině EU v New Yorku a to nám umožnilo se přizpůsobit tomu vyjednávacímu procesu. Je pravda, že naše koordinační úsilí skutečně se vyžaduje velkou dávku energie a práce, ale jak jsem říkal, právě to vyjednávání o agendě 2030 může být velice um, efektivní, pokud jde o například i uh, přemostění různých sporných otázek. A skutečně se nám podařilo dosáhnout velice dobrých výsledků a to tady dokazuje, že je to možné a že k tomu, uh, že k tomu dochází, že skutečně se nám to daří. Také, jak už jsem zmínil, stejně dobrá spolupráce je v dalších našich zastoupeních ve Vídni, v Paříži, v Nairobi a tak dále. A nechci tady vyjmenovat všechny, ale prostě říci, že právě i tam probíhá nesmírně dobrá spolupráce, intenzivní koordinace pozice v rámci EU, tedy pozic jednotlivých členských států, a to většinou také pod vedením zastoupení Evropské unie, delegací Evropské unie. V rámci těch jednotlivých mezinárodních organizací, eh, kterých se, se kterými spolupracujeme. Usilujeme také o vylepšení statutu Evropské unie v rámci mezinárodních organizací, a je třeba si jasně říci, co jsou, kde jsou problémy. Těch problémů je vícero samozřejmě. Za prvé, někdy interně v rámci Evropské unie existuje určité váhání ohledně toho, jak daleko chceme zajít, zda jsme schopni do, eh, dosáhnout nějakého společného stanoviska společných kompetencí Evropské unie, nebo zda spíše chceme, aby si své kompetence zachovaly jednotlivé členské státy. To je samozřejmě všechno stanoveno ve smlouvě, ale i v rámci toho vyjednávání probíhají rozhovory o těchto tématech. Dále je tady další výzva, a sice, že některé třetí země také jsou eh, našimi blízkými spojenci, ale mají určité eh, pochyby ohledně toho, zda Evropská unie vůbec funguje jako jednotný blok. A to někdy potom vyvolává otázky ohledně hlasovacích práv, tak jak už tady ostatně zmínili kolegové, otázky ohled toho, zda Evropská unie bude mít tedy jeden hlas, pokud tedy předstíráme, že jsme jedna Evropská unie, anebo zda tady budeme mít 28 hlasů 20, 28 členskými, členských států. E, tyto argumenty tedy často slyšíme i ze strany třetích zemí. Dále, samotné mezinárodní organizace někdy mají obavy ohledně toho, eh, zda vůbec mají otevírat znovu ty eh, už zavedené institucionální rámce eh, kvůli Evropské unie, protože to potom otevírá možnosti i pro další strany, aby jaksi otevíraly některé již uzavřené záležitosti a tak dále. Neměli bychom to tedy příliš komplikovat. My se snažíme být skutečně velice diskrétní, ale eh, skutečně velice metodicky pracujeme na tom, abychom dosáhli pokroku ve vyjednávání s každou, eh, s tou členskou eh, mezinárodní organizací, abychom tedy posílili svá práva, ale víme, že tady jsou, to, jsou tady určité výzvy a musíme se k tomu stavět pragmaticky. Teď se ještě vracím vlastně k vystoupení Eh, vysoké představitelky paní Mogherini v rámci OSN. Musíme mít nejenom silný evropský hlas, ale také eh, silné, eh, jaksi, nebo významné akce Evropské unie, především v rámci OSN, protože krize se vyžadují skutečně jasnou reakci. A my jsme tedy jednou z nejvíce organizovaných regionálních organizací, máme veškeré nutné nástroje, máme obrovský potenciál, proto, abychom nejenom byli slyšet v rámci OSN, ale abychom také OSN podpořili a abychom pomohli vylepšit dopad eh, činnosti OSN ve světě. A tím se přiblížit více tomu hlavnímu cíli tady, že budeme mít eh, efektivnější multilaterální světový řád. Děkuji mnohokrát, říká paní předsedající. V tuto chvíli máme ještě 15 minut na otázky a diskusy. Pan Ramon Hauregi jako první, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já jsem chtěl Aha, takže číslo dva. Angličtina je číslo dva. Ještě si ujasňujeme tlumočení. Paní předsedkyně, já jsem chtěl poděkovat našemu hostovi, eh, našim hostům všem za ty nesmírně zajímavé přednášky. Tato diskuse stále ještě je velice živá. Paní Mogherini skutečně v tuto chvíli podstatným způsobem mění to, čemu bychom mohli říkat, řekněme, evoluce proaktivnější eh, politiky EU. Takže já eh, bych se s vámi chtěl podělit o několik svých myšlenek ohledně stávající politiky Evropské unie. Celá řada interních požadavků Evropské unie ve skutečnosti vede k tomu, že skutečně potřebujeme Eh, mít silnější zahraniční politiku, mezinárodní politiku, abychom byli schopni bránit své cíle. Protože Evropská unie nemůže fungovat bez toho, aby měla silnou mezinárodní politiku. Já uvedu několik eh, jasných příkladů. Za prvé, uprchlická krize a politika, která se s ní má vypořádat. Já skutečně si nemyslím, že Evropská unie eh, bude schopná přinést řešení této krize, se kterou se v tuto chvíli po celé Evropské unii potýkáme, aniž by měla nějakou mezinárodní politiku. A bez mezinárodní solidarity, protože my vlastně nemáme ještě ani interní solidaritu v Evropské unii. A rozsah toho problému s uprchlíky je takový, že zasahuje daleko za hranice samotné Evropy, takže je jasné, že bude potřeba se s tímto problémem vypořádat mezinárodně. A z tohoto důvodu potřebujeme mít Evropskou unii s mezinárodním potenciálem. Samozřejmě potřebujeme spolupráci v, ráme, v rámci OSN. abychom mohli tyto naše problémy vyřešit. A druhý příklad, který chci uvést, eh, to jsou obavy z daňových úniků. O tom hovoříme v tomto parlamentu již přes rok. V tuto chvíli máme dva zvláštní výbory. Eh, nejdřív byl výbor tax 1, potom tax 2, teď máme výbor k těm takzvaným panamským dokumentům. Ten bude zřízen tedy ještě v letošním roce, bude fungovat rok. A teď se hovoří tedy o společném základu daně pro zdanění příjmu právnických osob, o tom, že máme bojovat proti daňovým rájům a tak dále. A to je naprosto zásadní. Je tady zásadní i spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem a tak dále. Všechny tyto politiky Evropské unie proti daňovým Eh, únikům nepovedou nikam, pokud nebudeme mít mezinárodní podporu. Takže Evropská unie, když se snaží řešit své vlastní problémy, skutečně potřebuje mít mezinárodní pozici, která bude silnější. A v neposlední řadě, paní předsedkyně, je tady ta debata o lidských právech. Potřebujeme mít daleko silnější propojení mezi Evropským parlamentem, vysokou představitelkou a vůbec evropskou eh, zahraniční politikou protože tady máme celou řadu naléhavých eh, situací. Máme tady vlastně i podvýbor pro lidská práva v našem parlamentu, který se vlastně zasedá dnes dopoledne a ten se zabývá celou řadu velice důležitých otázek. Evropská unie je takovým majákem pro lidská práva, ochranu lidských práv v rámci ve světě. A Právě proto my tady v Evropském, parlament, v Evropském parlamentu potřebujeme mít nějaký takový jasný kanál, který nás propojí s ostatními mezinárodními organizacemi. Myslím si, že bychom se neměli tolik zaměřovat ve svých zprávách na tom, že tedy voláme po reformě OSN a Rady bezpečnosti OSN a tak dále, jako jsme to dělali dosud. Ale spíše bychom se měli zaměřit na to, že abychom posílili svůj jeden jednotný evropský hlas, pokud jde o tedy řešení těchto mezinárodních problémů a krizí. Takže já si myslím, že návrhy, které jsme tady slyšeli od našich hostů dnes dopoledne, nám nesmírně pomohou a jim chci za to poděkovat. Dovol, děkuji, říká paní předsedající. Dovolte, abych také já k tomu přednesla několik připomínek a zeptala se na několik otázek. Tady v našem výboru obzvlášť hovoříme často o lepším využívání potenciálu eh, stávajících smluv u celé řadě eh, témat protože v celé řadě oblastí skutečně je tady ještě dal, další potenciál. A vy jste zmínili celou řadu slabin našeho fungování a celá řada z nich se dá vylepšit právě tím, že budeme lépe využívat stávající smlouvu, protože my víme, že Lisabonská smlouva nesmírně vylepšila, posílila uh, status Evropské unie v rámci OSN. My jsme teď tady vlastně posílení pozorovatelé, řekněme. Uh, funguje nám ta spolupráce dobře v New Yorku, o někud O něco méně nám funguje tady spolupráce, o něco méně dobře funguje v rámci FAO možná. A já se chci zeptat, myslíte si, že stále ještě máme potenciál pro další vylepšení, pokud jde o koordinaci a další oblasti fungování, i v rámci stávající naší existující smlouvy? Tady mám na mysli tedy náš status v mezinárodních organizacích a konkrétně v rámci OSN. A samozřejmě nemůžeme v tuto chvíli eh, vyloučit, že v nadcházející době dojde k změně smlouvy. A pokud dojde k té změně smlouvy, eh, tak jaké jsou ty nejdůležitější oblasti, které byste tady navrhl? Možná je to nějaký tedy status eh, stálého člena v rámci Rady bezpečnosti OSN, ale které další změny by možná mohly podle vás zlepšit efektivitu fungování Evropské unie v rámci těch vícestranných sítí? tedy samozřejmě v rámci stávající listiny OSN. Co by tedy podle vás mohl zlepšit toto fungování naše, naše zapojení, protože my zatím v podstatě stále ještě využíváme stejný systém, jaký eh, fungoval za studené války. Takže to je jedna moje otázka. A další věc, pokud jde o eh, službu pro vnější činnost EU, já když jsem eh, poslouchala našeho velvyslance při OSN a když jsem teď poslouchala vás, tak mi není úplně jasné, kolik toho ještě můžeme udělat pro zlepšení efektivnosti naší práce v mezinárodních organizacích, kolik toho ještě může udělat Evropská služba pro vnější činnost a kolik toho vlastně je čistě na národní úrovni, na členských státech. My máme samozřejmě tady zástoupení v New Yorku, a při jiných organizacích. Chci se tady zeptat, zda ještě tady spolupracujete s, tím, s tímto zastoupením Evropské unie a jestli jsou tam nějaké kontroverzní otázky. A ještě další věc, vzhledem k tomu, že nemáme někdy dostatečnou kapacitu pro koordinaci, ale většinou je to asi e, proto, že členské státy jaksi nejsou ochotny se vůbec nějak podílet na koordinaci, že i když máme stejnou pozici v podstatě, tak stejně chce každý promluvit sám za sebe tak se ptám, když vy jste vlastně hovořil o tom, že naši sousedi, eh, další země, například Norsko, se někdy připojí ještě k naší pozici. Je to něco, co vlastně jak se zviditelňuje pozici a posiluje pozici Evropské unie eh, na eh, tom světovém měřítku, že někdy ko, některé věci projednáváme, koordinujeme i s Ruskem. Takže se chci zeptat, zda je to spíš problém, nebo jestli je to pro nás výhoda, že se k nám někdy ty ostatní země jaksi e, připojují. Vy jste, pane Jonsone, e, říkal, že někdy se na to ostatní dívají nelibě, že nás tedy posilují někdy i další země, takže prosím o vaše stanovisko k, k, této, k této věci. Nevím, jestli někdo další z kolegů ještě se hlásí o slovo, pokud ne, tak bychom v tuto chvíli mohli požádat naše hosty o zodpovězení otázek v jakémkoliv pořadí, pánové. We have around seven minutes. Máme asi sedm minut. minut. So thank you very much. Eh, děkuji za ty velice zajímavé dotazy. Jsou důležité a chci zdůraznit, že naše počáteční reakce možná bude jenom takovou prvotní reakcí. Potřebujeme více času, abychom si je do důsledků promysleli. Eh, v Evropě eh, rádi měníme smlouvy, jsou velkým úspěchem evropského integračního projektu, ale eh, jak jsme viděli během potíží eh, s ratifikací eh, Lisabonské smlouvy. Měnit smlouvy není opravdu nic jednoduchého. Takže mou eh, vlastně prvotní odpovědí na vaši otázku je, naučme se zlepšit fungování stávající smluv a už uplynulo šest let od Lisabonské smlouvy, ale možná bychom měli provést detailnější inventuru eh, toho, co se podařilo dosáhnout v OSN a dalších mezinárodních organizacích. Nezapomínejme, že na jedné straně je tady realita smluv, je tady realita eh, našich praktických postupů v terénu těchto mezinárodních organizacích, ale je tady také rychle se proměňující mezinárodní prostředí. Svět se nezastavil stále je tady mnoho krizí. Nárůst nově se objevujících eh, sil a mocností, které jsou stále hlasitějších a v mezinárodních organizacích si usurpují stále více moci. Kritizují Evropu a eh, mají pravdu v tom, že v sálech mezinárodních organizací je příliš mnoho Evropanů. Neakceptují eh, myšlenku, že bychom měli posilovat pozici EU bez toho, abychom také přizpůsobovali nějakým způsobem pozici našich vlastních členských států. A to je velice citlivý bod, e, který vždy odstartuje e, e, vyjednávání ve valném schromáždění. Máme jednotlivě žádat o víc, anebo máme nechat hlas radši Evropě. Vím, že za současné politické situace v Evropě eh, toto je absolutně neprůchodné, ale je to něco, co víme, že je opravdu velice citlivé pro třetí země, co se týče pozice EU v mezinárodních organizacích. Nezapomínejme ani na to, že mezinárodní organizace, o nichž zde hovoříme, víceméně vlastně jsme eh, vytvořili sami, to znamená my jako Západ. A teď ty nově vznikající mocnosti se je snaží proměnit zevnitř a když se jim to nedaří, tak země jako Čína třeba si zakládají své vlastní nové multilaterální organizace, ku příkladu uh, eh, západou azijská multilaterální rozvojová banka. Takže uh, ty země třetí se také dívají na to, jak na to reagujeme. A s velikou lítostí musím říci, že co se týče té azijské rozvojové banky, jsme nezareagovali nijak eh, výběrově, protože eh, řada našich jednotlivých členských států se rozhodla se k, to, k té iniciativě prostě připojit a koordinovaná akce na úrovni EU není. Musíme se více zapojit do OSN a také provést strategickou reflexi nás samých. Já jsem velkým příznivcem strategických reflexí a přípravy strategických dokumentů o dalším postupu EU v mezinárodních organizacích. Vzpomenete si, že v roce 2012 vyšlo sdělení předsedy komise Baroza s paní Aštonovou jako místopředsedkyní komise a to byl jakýsi strategický krok v tom směru, v jakých mezinárodních organizacích chceme svou pozici posílit. To sdělení potom zmizelo, to už není ve veřejné doméně, nenavázalo se na to, nevíme, jak se k tomu staví Junkrova komise a e, Evropská služba pro vnější činnost, ale vím, že je potřeba si vytvořit nějaký plán, nastavit priority a nějaký časový harmonogram, čeho chceme dosáhnout a dokdy. A důležité také je to se e, snažit o spolupráci s Evropským parlamentem na této strategii e, posílení a a zvětšení pozice EU v mezinárodních organizacích. Pakliže toto neprovedeme, budeme se dále brodit v potížích a nebude to k našemu prospěchu. Tolik tedy k mému stanovisku, k tomu všemu. Rád třeba to na vaši žádost ještě písemně rozpracuji. Ano, děkuji. Nejprve tedy k tomu váženému poslanci, který eh, hovořil já Naprosto souhlasím s tím, že otázka migrace je prioritou na pořadu jednání OSN a jev migrace je globální. Nejde pouze o problém Evropy, je to globální výzva. A na samitu o migraci na podzim ve valném schromáždění. Budeme mít příležitost eh, o tom hovořit. Agenda lidských práv. Tady máme eh, velké úspěchy a je to součástí agendy 2020 a rozvojových cílů milénia. Je to také další úspěch Evropské Eh, unie, protože se zabývá eh, samými kořeny problémů, včetně globální migrace. z toho musíme vždy vycházet. Politiky, čeho se chce, snažíme doša- dosáhnout a jak se nám to daří. Máme tady základní smlouvu, tu musíme maximálně využívat a dále ji rozpracovávat ale nesmíme ztratit ze zřetele, že také musíme naprosto přesvědčit zúčastněné aktéry, že eh, my přinášíme přidanou hodnotu. A to i pro naše členské státy, a to i v oblastech, kde eh, vlastně provádíme společnou bezpečnostní a zahraniční politiku. Musíme prokázat, že toho dokážeme společně více než individuálně. Musíme tedy o tom představit všechny. Dostalo se nám velice dobré podpory ve vyjednávání agendy 2030. Zároveň bychom měli ukázat, jak přinášíme hodnotu mezinárodním partnerům na globální úrovni. Vytvářejme mezinárodní partnerství i se všemi těmi nově vznikajícími mocnostmi, tak aby se společně s námi snažili o, řešit pro, o řešení problémů i na fóru OSN. Bylo by dobré využívat tento globální rámec. Neustále sledujeme naše participativní práva a formální status eh, v OSN. Proto také má eh, Evropská unie své delegace a spolupracují s členskými státy na všech mezinárodních fórech. Já jsem hovořil o některých těch výzvách, znamenají, že musíme postupovat zcela individuálně podle typu organizace, podle typu argumentů, které tam zaznívají, a v jedné každé organizaci se snažit dosáhnout pokroku. Rádi budeme spolupracovat se všemi zúčastněnými eh, subjekty, včetně Evropského parlamentu, o tom, jak dosáhnout dalšího pokroku. Děkuji vám také jménem eh, kolegy Elmara Broka, který musel odejít. Pro nás toto bylo velice užitečné, protože my se zamýšlíme nad tím, jak lépe využít potenciál současně platné smlouvy a jak eh, učinit silnější otisk v globálním světě i z hlediska zájmu Evropské unie, ale především, abychom eh, jednali účinně a efektivně v globálním rámci. Já se omlouvám, že jsem vám zapomněla dát slovo. Já jsem právě začala schrnovat. Eh, promiňte. Děkuji. Já jsem jenom chtěl doplnit několik slov. Eh, vy jste hovořili o zemích, které eh, spolupracují více třeba s Ruskem nebo jinými zeměmi mimo EU, místo aby spolupracovali s EU. To je velice důležitá otázka pro EU, aby definovala cíle své mezinárodní politiky. Plně souhlasím s tím, že potřebujeme jakousi cestovní mapu provádění našich, politiky, našich politik i v rámci OSN. Teď máme kompetence posílené participace po Lisabonské smlouvě, takže můžeme dokázat více pomocí diplomatické činnosti k posílení naší činnosti a abychom mohli jasně říci to, co říci chceme. Stále ještě ale budou přetrvávat určité kontroverze, zvláště eh, kolem tématu změny klimatu. Z toho mohou vzejít určité potíže, kvůli rozdílným stanoviskům některých členských států. O tom by bylo asi potřeba debatovat interně, ale komise by měla přijít s cestovní mapou pro toto všechno, abychom měli nějaké východisko pro diskusy. Nejprve je potřeba si uvědomit, co je naším cílem mimo Unii. Děkuji. Jenom tedy, abych dokončila to, co jsem chtěla říci, že v nadcházejících měsících po létě eh, parlament vypracuje sérii zpráv, Eh, které se týkají evropské architektury a schopnosti se eh, vypořádat s nejrůznějšími výzvami, včetně výzev mezinárodních. Jsem si jista, že tyto zprávy nás posunou o krok dál v uvažování a reflexích o struktuře a věřím, že i komise, která začne pracovat na strategickém dokumentu, že i ten eh, bude reflexí institucionální kapacity, takže jsem si jistá, že se s vámi někdy v budoucnu znovu setkáme. Děkujeme eh, vám, my jsme Máme záznamy vašich přednášek, ale kdybyste měli další materiály a podklady, které bychom mohli rozeslat našim poslancům, eh, tak vám tak to rádi uděláme. Děkuji vám srdečně, my nemáme bohužel čas teď na přednášku, takže hned